To je zpráva Grispek, tedy eh, presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem. Nejdříve uděluji slovo paní zpravodajce, paní Grispek. la présidente, Paní předsedkyně, paní komisařko, i když už je velice pozdě, jsem velmi ráda, že v dnešní večerní rozpravě mohu hovořit o této směrnici o prezumci neviny na které pracujeme už řadu měsíců a kde se nám podařilo konečně eh, po někdy obtížných jednáních eh, dospět k dohodě. A já bych dokonce řekla i dospět podařilo se nám dospět k dobré dohodě, protože tato dohoda eh, posvěcuje dohodu, která je ambiciozní z hlediska legislativního eh, pro respektování práva na obhajobu nás všech evropských občanů. 31. března loňského roku, vážení kolegové, jste mě dali zcela jasný mandát. Pozice parlamentu byla velice jasná a velice pevná. Žádali jsme větší ochranu eh, obviněných či podezřelých. Je to ambiciozní směrnice, která chrání práva Evropanů a je to směrnice, která harmonizuje vnitrostátní eh, předpisy směrem nahoru, nikoli směrem dolů. Obsah této směrnice Eh, nebýt veřejně obviněn dříve, než proběhne soud. To je tam zcela jasně potvrzeno. Nedávný příklad během útoků na Charlie Hebdo v mé země mladý, eh, mladý středoškolák byl obviněn, že se zúčastnil atentátu a přitom on byl na hodinách matematiky. Eh, jeho jméno bylo zveřejněno na sociálních sítích i v notisku a přitom on byl zcela eh, nevinný. Další to byla opravdu hrozně traumatizující zkušenost. Evropská směrnice tedy navrhuje zakázat jakékoliv veřejné prohlášení či oficiální informaci od eh, státních orgánů, které by dokonce jen naznačovaly, že obviněná osoba je vinná a to dříve, než proběhne soud. V textu jsou věci jasně definovány, co to je veřejné prohlášení prohlášení a co to je státní orgán. Je to velké vítězství pro parlament. Směrnice obsahuje nový článek o tom, jak se eh, prezentují eh, podezřelé osoby, eh, protože během jednání či na veřejnosti možná za mm, sklem, svázání spouty a podobně, oblečeni v oděvu vězně. To všechno už naznačuje, že osoba je e, vinná a to ještě dříve, než e, bude proběhne soud. Není takto respektována prezumpce neviny. Musíme tedy dohlédnout na to, aby takovéto osoby nebyly prezentovány takovýmto způsobem, který naznačuje, že jsou viny. A směrnice konečně také <coughs> posvěcuje e, princip indubio pro reo. To znamená, že jakákoliv pochybnost musí být interpretována ve prospěch eh, takové osoby. Je-li pochybnost, musí dojít k osvobození. A eh, pakliže eh, je tady samozřejmě další důležitý princip. Někteří chtěli, aby v určitém případě bylo možné vlastně zakotvit princip tíže důkazu, břemeno důkazu. A my jsme požadovali, aby jen ve velmi málo případech se zvažovala prezumce viny. Dále se také respektuje právo mlčet. Eh, některá tedy právo měla být vykládána absolutně, ale právo mlčet někdy může být vykládáno i proti osobě jako jeden z prvků, který eh, vede k jejímu usvědčení právo na to být připomen během soudu, to je také tedy obsaženo a také eh, získávání důkazu, to se odkazuje na připustitelnost důkazních prostředků. My jsme bojovali eh, za tento dotečné, toto dotečné ustanovení. A to je poprvé v evropském legislativním textu, kde se jasně odkazuje na článek 3 eh, Evropské mluvy o lidských právech a na Ehm, judikaturu, která říká, že pokud byly důkazní prostředky získány mučením, tak musí být eh, zneplatněny. A nyní má slovo paní komisařka Jourova. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Já bych chtěla poděkovat a poblahopřát paní Griesbeck a stejně tak i všem stínovým zpravodajům za jejich práce, za úsilí, které věnovali práci na této zprávě, což potom vedlo k rychlé dohodě u eh, této zprávy. Není to pouze prohlášení nějakých zásad, Cílem bylo, aby prezumce neviny byla efektivně uplatňována ve všech členských státech. Tato směrnice by měla posílit právo na spravedlivý soud a chránit práva podezřelých a obviněných osob. Dnes existují velké rozdíly eh, v případě ochrany prezumce neviny ve členských státech. Jak to potvrzuje také to nedávné odsouzení eh, některých členských států ze strany Evropského soudu pro lidská práva. Tento text, o kterém budete zítra hlasovat, je velmi vyvážený, opírá se Evropskou mluvu o lidských právech a o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Směrnice zakazuje eh, veřejné eh, zmínky o vině, obsahuje jasná pravidla o důkazním břemenu, tím, že to musí eh, mít státní zástupce, jakékoliv pochybnosti mě, mě mají být využity ve prospěch podezřelé nebo obviněné osoby. Právo mlčet nebo právo se sám neobvinovat eh, jsou tady chráněna a směrnice také bude harmonizovat právo být přítomen během soudu, což je velmi důležité právo nebo součást toho práva na spravedlivý soud. Komise by chtěla eh, přidat eh, dvě eh, prohlášení k tomuto kompromisu. To prvně vyjasnění našeho chápání textu týkajícího se práva mlčet a práva neobvinovat sama sebe. A to druhé prohlášení týká našeho postoje otázce důkazního břemene. Komise lituje, že došlo k opuštění odstavce v tom původního návrhu. naším obavou je, eh, že vzhledem prezumci, která již existuje ve čínských státech a bylo by lepší to regulovat v textu směrnice, aby všechny pojistky pro obžalované byly jasně popsány. <clears throat> I přesto ale ten celkový kompromis je vysoce uspokojivý a Standardy obsažené v této směrnici se stanou evropským právem a budou jako takové vynocovány a komise potom bude velmi úzce sledovat transpozice a implementaci této směrnice ve členských státech a také zajistíme, aby se to správně aplikovalo v praxi. And Mrs. Gall. Paní Gall. Thank you. Děkuji. Paní komisařko, milí kolegové. Chci poděkovat a poblahopřát paní zpravodajce Griesbeck za skvěle odvedenou práci na takto složité a významné složce. Presumce neviny je fundamentálním principem dodržování zákona a předstupní podmínkou na spravedlivý proces. Budeme hlasovat o velice důležitém přispění ke snahám o univerzálním právu na spravedlivý proces v celé EU a na respektu hájit se, dokud, nebudeme, dokud nebude dokázána vina z naší strany bylo důležité zaručit práva jak obviněných, tak obžalovaných i podezřelých a se zachováním presumpce neviny, aniž bychom ohrozili celý smysl prosazování zákona. E, zdařilo se dosáhnout správné rovnováhy a nastavit minimální standardy, které budou provedeny do zákonných systémů všech členských států a dále posílí společnost funkční právní systém v Evropě. Paní Sipel jako další. Děkuji. Směrnice eh, k presumpci neviny. Proč? Neměla by to být samozřejmost, Nemělo by to být samozřejmý princip právního státu, který už je pevně zakotven v právních eh, zásadách našich členských států? Ano, ale přesto mezi lety 2007 až 2012 eh, rozhodoval Evropský soud pro lidská práva a 620krát konstatoval porušení prezumce neviny v 11 členských státech. Ale musíme posílit nikoli pouze prezumci neviny. Ve vyjednávání s radou jsme se doslechli, že byly pokusy e, odstranit právo mlčet či oslabit je a právo neobvinovat sama sebe a rovněž e, to odvrácení důkazního břemene tam by pak musel dokazovat nevinný svou nevinu. Dobrá zpráv, práce naší zpravodajky naštěstí zabránila těmto pokusům. Rovněž se podařilo zabránit tomu, aby eh, nemohly být eh, nějakým způsobem už eh, zobrazování podezřelí tak, aby mohla být navozena případná vina. Um, je důležité spolupracovat eh, policie, justice, ale to si žádá společné standardy a společné i ochranné prvky pro eh, podezřelé, obviněné, obžalované a ještě bych si přála i směrnici k procesním nákladům. Ano, tedy potřebujeme celoevropskou eh, normu, eh, jak procesním právům, tak presumci neviny. A tady máme před sebou dobrý kompromis. Avšak nejlepší zákon je k ničemu, pokud se neprovede. Proto eh, bohužel rada tady není, ale chci to tady prohlásit, že čekám, že naše vlády opravdu se chopí eh, touto, této směrnice a že se dočká eh, prosazení jako další pan Ujazdovský. Paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, srdečné poslankyně Grispek za práci na této zprávě, která posílí presumpci neviny a rovněž ten správný efekt. Totiž ta zpráva byla Eh, nakonec má takovou podobu velice racionální, má podobu kvalitního kompromisu, což znamená, že opravdu klíčový princip, trestně právní princip presumpce neviny, bude posílen. Poté, co v Polsku upadl komunismus a Polsko se stalo svobodným státem, si Polsko vybudovalo nový trestně právní systém, který opravdu ctí presumpci neviny. Zde už byly ty hlavní klady té zprávy vyjmenovány, nechci je tedy opakovat, ale chci zcela jasně konstatovat, že my podporujeme ten tvar té zprávy, který je výsledkem trialogu a jakékoliv pozměňovací návrhy ne. Říkáme jim ne, protože ty navozují riziko ochromení eh, trestně právní sféry. Tedy EKR podpoří zprávu eh, ve tvaru, který zde předkládá paní Grisbeck a eh, která se zrodila v průběhu trialogu. Pozměňující návrhy, jak už jsem řekl, obsahují celou řadu iracionálních, neefektivních prvků a ty nápady nestojí za podporu. Nyní doufáme, že e, v té oblasti budou i nové iniciativy, v trestně právní oblasti zejména něco, na čem velice záleží, totiž směrnice antiteroristická, na ní závisí bezpečnost občanů a doufám, že se na ní zapracuje ve zrychleném tempu. Další pan Albrecht. Can't see. Vidíme jej zde. Mr. Patton. Pan Patton. Um, Tato zpráva volá po zakotvení některých základních principů, které v Británii platí již staletí, například prezumce neviny, nebo to, že důkazní eh, břemeno leží na státním zástupci, právo Eh, nevypovídat ve svůj neprospěch a právo na spravedlivý soud. Je velmi ironické, že britský parlament již tyto principy eh, od nich upustil, když přijal eh, evropské právní nástroje. <clears throat> A tak vlastně porušil Zvykové právo, které platí více než 8 století, evropský zatýkací rozkaz znamená, že může dojít ke zatčení osoby, přestože nejsou předloženy žádné důkazy u britského soudu. To sama o sobě popírá prezumci neviny. Hlavní povinnosti eh, britského poslance je chránit svobody a práva svých občanů. Místo toho ale eh, jsme byli takto ostudně zrazeni. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Le Breton, ale teď vidím modrou kartu. Děkuji, pane. Jste připraven odpovědět na nejdříve modrá karta? Pane Batone, jste připraven odpovědět? Tak pan Pospíšil má slovo. Děkuji pěkně. Já jsem velmi pozorně poslouchal příspěvek svého kolegy a mám dotaz není právě díky tomu že máme evropský zatýkací rozkaz který umožňuje vydávat občany evropy do jiných států evropy nutné abychom měli minimální standard trestního práva procesního? alespoň tak experti na trestní právo procesní v české republice argumentují. vydáváme občany do jiných států evropy musíme mít podobné trestní právo procesní. Přes eh, evropský zatečákač dochází eh, k tomu, že evropští eh, britští občané jsou pak, aniž by byly nějaké důkazy, uvržení do vězení například v Řecku a pokud by něco takového nebylo, tak by se ukázalo, že pro ním důkazy není, nebyly by předaní na zemi. Ono existuje Evropská úmluva o extradici a tu je možné přijmout místo evropského zatýkacího rozkazu. Doufám, že od něj Británie upustí. Ale na základě pouze důkazů, eh, jež zváží soud a poté je možné je předávat eh, jiné zemi, pokud můžou být z něčeho obviněni. A není pan poslanec Lebreton. Děkuji, paní předsedkyně. Presumpce neviny je základní právo ale Francie nepotřebuje Evropskou unii na to, aby hájila. Článek 9 eh, eh, z našeho prohlášení to dělá lépe než jakákoliv směrnice, která je eh, formulována velice podivnými formulacemi. To přece je jasné také ve svrchovanosti každé země. Evropská unie je neschopná chránit tento krásný princip, porušuje ho Článek 5 například hovoří o tom, že je možné eh, změnit břemeno eh, důkazu. Eh, podle mého názoru to přece neodpovídá prezumpci neviny. A ještě více zneklidňující je bod 17 úvodních ustanovení, který hovoří o tom, že podezřelý musí poskytnout informace. No to už rovnou povolme i mučení. Takže z hlediska principu vlastně to není dobré. Eh, Unie je vlastně pouze unii lobbystů a bank a nechápe tyto zásady, které jsou Evropě cizí. Mrs. Mussolini. A nyní paní Mussolini. Presidente, il collega che mi ha preceduto ha detto in Francia già... Děkuji. Děkuji Kolega, který hovořil přede mnou, říkal o tom, že prezumce neviny existuje ve Francii. No jistě, v Itálii jsou také zákony, které zakotvují prezumci neviny, ale dochází k porušování zákonů, které máme v našich zemích. Proto je důležité mít takovou směrnici. Je to velice důležité, aby tady byla jasná rovnováha práv ehm, a jasně se vyvážila obhajoba a obžaloba. A Eh, my jsme se takto, my ženy jsme se takto oblékli právě proto, abychom zdůraznili situaci žen v Kolíně, na kterých bylo pácháno strašné násilí. Eh, docházelo tedy k takovým eh, porušováním práv žen. Myslíme si tedy, že je důležité stanovit minimální standardy. Tyto standardy by bylo dobré naopak v členských zemích ještě dále zvýšit, eh, uvést na vyšší úroveň, abychom uplatnili to, co je také jasně řešeno ve směrnici, abychom uchovali důvěru v justiční systém. A pokud jde o trestné činy, Mám přece minutu a půl, paní předsedkyně. Takže pokud jde o tyto situace, zejména pokud jde o obviněné z trestných činů, kteří nemohou být okamžitě považováni za vinné ve všech fázích dalšího řízení. To je důležité. Děkuji a prosím paní Kiniči signor presidente onorevoli colleghi děkuji. chci poděkovat paní griesbeckové za vynikající práci kterou odvedla. presumpce neviny je základním principem právního státu. bez společného rámce a společných záruk eh, může dojít k porušování takových eh, eh, zásadních principů což narušuje důvěru mezi členskými státy. jde tedy především o uznávání některých opatření zejména v preventivním fázi fázi eh, vyšetřování a také v boji proti organizovanému zločinu. Výbor Libe podpořil návrh komise a také já jsem ráda, že tady je takovýto výrazný pokrok, kterého jsme dosáhli. Já jsem se snažila prostřednictvím pozněvacích návrhů k tomu dále přispět, pokud je o některé velmi citlivé aspekty, jako je otázka důkazního břemene a eh, a také pokud jde o podmínky, které se týkají eh, výslechu či použití donucení. To vše je tady řešeno eh, ambiciozně. a také s přihlednutím k rozhodnutí Evropského soudního dvora je třeba takto uspůsobit praxi v evropských členských státech pro respektování těchto pravidel. Jako další pan Zdechov. Předsedající, vážená paní komisařko je trošku symbolické že dneska tady sedíme a projednáváme vlastně toto nařízení kdy vy sama máte zkušenost s vinou a nevinou v českém soudnictví a kdy jste byla vláčena několik měsíců přes česká média jako vinná za to co jste nikdy nespáchala. proto mi dovolte nejdřív vyjádřit velikánský obdiv k vám že jste to ustála. a vy jste vzorný případ toho proč tato směrnice nebo toto nařízení má být aplikováno v praxi měli bychom totiž považovat každého obžalovaného za nevinného dokud se neprokáže jeho vina. považuji za automatické že by to nemělo být v žádném členském státě evropské unie jinak je to základní princip právního řízení a musí být garantováno každému obviněnému tak i každému podezřelému. je to jeden z klíčových nástrojů jak můžeme zaručit spravedlivý proces v celé evropské unii. domnívám se že evropská unie toto právo Eh, nesmí nejen prosazovat ale také musí dodržovat aby bylo jednotlivými státy dodržováno. děkuji. Jako doamnă președintă uniunea europeană prin. Děkuji, paní předsedající. Evropská unie, její instituce, eh, měli vždy na paměti právní stát a dodržování základních práv. A prezumce neviny je jedno z těchto práv, je to hodnota, která se zasluhuje zvýšenou pozornost. Upevnění tohoto práva a vytvoření mechanismu, které zajistí jeho uplatňování v celém trestním řízení, je Eh, problém, který vyplývá z rozdílnosti našich trestních řádů. Vzhledem k tomu, že trestní řízení by mělo být, nebo to rozhodnutí vypojící trestní řízení by mělo být považováno za ekvivalentní, bez ohledu na to, ze kterého členského státu přichází, tak je potřeba zajistit také stejné standardy, které budou minimálně zajišťovat právo na spravedlivý proces eh, ve všech fázích trestního řízení. Věříme také tomu, že je velmi důležité, aby kdokoliv, kdo je obviněn z nějakého trestného činu, musí mít přístup k právnímu zástupci a musí mít také právo na to se obrátit například na konturální úřady eh, během svého začení. Přijetí této směrnice bude znamenat, že vytváříme vyšší ochranu jednotlivců eh, na to, aby nebyly považovány za Eh, vinné ještě předtím, než je soud usvědčí. Děkuji jako další pan Radev. Děkuji, paní předsedající. Presumpce neviny je základní princip trestního práva v demokratickém státě. My v Evropě máme jedinečnou příležitost být příkladem pro zbytek světa v oblasti dalšího posilování trestně právních principů. Je pozoruhodné, že se nyní bude aplikovat presumpce neviny ve všech stádiích od momentu e, spáchání údajného trestného činu až do e, finálního eh, pravomocného rozsudku, což zaručí spravedlivý proces, soudní proces a rovněž spravedlivé zacházení s podezřelým, obviněným či obžalovaným eh, rovněž eh, veřejné orgány nebudou mít povoleno dávat jakákoliv prohlášení, udělovat jakékoliv Eh, informace, které by mohly naznačovat opak. A v neposlední řadě obžalovaný by neměl být prezentován eh, způsobem, který by mohl naznačovat jeho vinu, aby neovlivňoval veřejné vnímání. Což ale neznamená, že by eh, nemělo být omezena svoboda pohybu, pokud je to nutné. My mm, minimální pravidla ve všech členských státech v této oblasti zaručí právo na spravedlivý soud a správné uplatňování vzájemného uznávání soudních rozhodnutí. E, spontánní řečník Catch the Eye 3 e, jako minule, jako první pan Ke- je evidentní, že prezumce neviny je základním pilířem demokracie a je dobře, že se o tom dnes tady hovoří. Není to evidentní v každém konkrétním případě. Někdy se to také těžko dodržuje. Například v posledních několika letech, kdy vzhledem k ekonomické recesi eh, by eh, některé osoby se staly velmi nepopulárními, jako developeři, bankéři nebo i politici a byly to případy, které se propíraly v médiích eh, s upozorněním na jejich eh, domnělé trestné činy a velmi často se vyvozovala jejich vina ještě předtím, než eh, byly vůbec z něčeho obviněny nebo usvědčeni a v důsledku toho trpěli, trpěli jejich soukromý život, jejich rodiny. A možná, že to bylo ještě horší než ten samotný trest v případě usvědčení a proto i to Eh, tyto dva základní principy by měly být co nejvíce zakotveny. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Grisonos. Evropská směrnice, která má posílit eh, prezumpci neviny eh, v trestně právním řízení, jako tam dnes diskutujeme, představuje krok správným směrem, protože lidská práva se tímto posilují. Velice důležité je jasně zdůraznit, že prezumpce neviny zahrnuje eh, také administrativní důsledky, které eh, přináší eh, soudní řízení. Například to, že zaměstnanec musí přestat pracovat ve veřejnoprávní funkci, dokud probíhá pak proběhne eh, soud. Je to tedy velice důležité opatření a vše musí tedy být jasně stanoveno. A všechny důsledky musí být zváženy, tedy takové důsledky nesmí být připuštěny, eh, když bude eh, obviněný osvobozen. Máme tady například bod odvodního oslovení číslo 6 v tomto směru. Děkuji paní předsedající já k tomu chci říct jednu věc. já nejsem příznivcem toho když se samovolně harmonizují určité části právních řádů národních zemí ale v případě trestního práva procesního jde podle mého názoru o jinou věc paní komisařka to ví já jsem byl v české republice ministrem spravedlnosti když se zaváděl evropský zatýkací rozkaz a tehdy bylo hlavní námitkou českých poslanců ano budeme vydávat české občany do řecka do německa do jiných zemí ale kde je zaručeno že v těchto státech bude stejný standard ochrany jejich procesních trestních práv? a k tomu právě aby ve všech zemích byl stejný standard trestního práva procesního má přispět návrh který dnes projednáváme. já jej tedy podporuji gratuluji paní zpravodajce protože pokud mají být evropští občané vydáváni do všech zemí dvacítky osmičky musíme mít ve všech zemích zajištěn základní standard trestního práva procesního. bez toho evropský zatýkací rozkaz nemůže fungovat. děkuji. Děkuji a paní komisařka eh, Směrnice o prezumce neviny je dalším krokem eh, na naší cestě ke skutečně evropskému prostoru bezpečnosti, justice a svobody. Tak, jak další směrnice budou následovat například eh, směrnice z roku 2010 o tlumočení, o a také další směrnice z roku 2012 a směrnice o přístupu k právní ochraně z roku 2013. Já bych vás chtěla eh, vyzvat, abyste hlasovali zítra pro tuto směrnici a již se těším na hlasování o eh, směrnici o zvláštních ochranách pro děti, eh, tak jak to bylo schváleno před Vánoci. Věřím, že budeme také moci jednat o směrnici o právní pomoci ve stejně konstruktivním a odpovědném duchu. Děkuji vám. A nyní prosím paní poslankyni Kriesbeck. Děkuji, paní předsedkyně. Na závěr jen pár slov. Po všech těch vystoupeních, která tady zazněla, Eh, bych chtěla říci, že i přesto, že existuje vnitrostátní předpis o prezumci neviny a přesto, že tento princip je zcela jasný, přesto dochází k porušování tohoto práva v Evropě. Byly tady různé příklady uh, v tomto smyslu. Dochází i dokonce k erozi tohoto základního práva. A přitom je to základní právo. Je to zásadně důležité právo, abychom se vyhnuli své voli a zneužívání moci eh, při soudních eh, jednáních. Jak řekla jedna kolegyně, je to pilíř naší demokracie. Proto je důležité, abychom dospěli k pevné dohodě, k jasné dohodě, eh, protože nesmíme dopustit, aby v samotném evropském prostoru docházelo k útokům na takováto práva. A e, práce na této směrnici je velice důležitá, i když se to nelíbí našemu kolegovi panu Le Bretonovi. E, je to směrnice, která má 15 článků, je to relativně stručná směrnice, e, která je naprosto hodná pozornosti všech právníků teď se připojuji k většině vystoupení našich kolegů. Důležité je, že tato směrnice pokračuje v celé té cestovní mapě, kterou e, má Evropská unie a také takto vytváří e, Evropu, po které většina z nás touží. Evropě, která respektuje práva na obhajobu, Evropě, která bude konzistentní e, ve všech členských státech. Na závěr bych chtěla z celého srdce poděkovat stínovým zpravodajům za jejich eh, usilovnou práci eh, na eh, této zprávě velice přispěli k dobrému textu. Děkuji paní Jourové která za komisi velice pozorně sledovala celou věc a velice byla nápomocná. Děkuji také radě za lotyšského předsednictví a pak lucemburského předsednictví, neboť rana, rada společně s námi dokončila práci na tomto textu. Děkuji všem spolupracovníkům, kteří tvrdě pracovali a umožnili tento výsledek. Věřím, že zítra vznikne velká většina našeho parlamentu, která potvrdí tuto směrnici o prezumpci neviny, tak, jak už bylo řečeno mnohými kolegy a jak se to řekla i vy, paní komisí, komisařko, zapadá to do celkové architektury o procesních právech. Děkuji. Ja on päättynyt. Esityslistalla on seuraava... Děkuji, debata je u konce a teď se budeme projednávat společnou rozpravu o organizaci vnitřního trhu. Paní předsedkyně, vzhledem tomu, že už je tak eh, pozdě a my už tady jsme řadu hodin a chtěli jsme se také zúčastnit ke HDI. Zajímalo mě, co budete dělat v té příští rozpravě. Dáte zase eh, slovo jenom třem řečníkům v Catch the Eye, nebo se budete držet obvyklého postupu? To je pro nás důležité, abychom tady nečekali eh, zbytečně. Pokud to slovo dáte pouze třem osobám, tak tady prostě nezůstaneme takže nám eh, prosím dejte vědět, jak to bude vypadat. Je na předsedajícím, aby rozhodl, kolika osobám dá slovo během eh, postupu ke HDI. A nyní tedy eh, se budeme zabývat následující zprávou Vicky Ford, osobní ochranné prostředky. Poté přijde na řadu zpráva Catherine Steele o spotřebiče plynových paliv. A poslední zpráva je pana Lopese Historise Whitea o